Poštovane kolegice i kolege, molim vas da uzmemo mjesta. Dame, a pánové. Kolegyně, kolegové, prosím, usaďte se, abychom mohli zahájit dnešní zasedání. Tak, e, nyní zahajujeme společné zasedání s kulturním výborem a já předám rovnou, eh, ne, respektive eh, eh, zdravím zde pana Kostu, předsedu kulturního výboru a také všechny poslance z kulturního výboru. Dnes nás čeká výměna myšlenek ke kulturní diplomacii, co by pokračování naši, našeho příspěvku k práci Evropské komise. A já bych Eh, tady eh, také přivítal dva odborníky, paní Sanu Štáty, která je ředitelkou organizace zvané More Europe, a pana Gottfrieda Wagnera, který je poradcem komise. Eh, který eh, pracuje pro zahraniční servis. Eh, já vás zde vítám. A naše tedy úvahy o tom, jak může mainstreamová kultura eh, podpořit zahraniční politiku Evropské unie a může sehrávat zprostředkující roli v konfliktech. Toto je iniciativa, kterou jsme sdělili, zdědili z minulého období autorem byl kulturní výbor. A než dám slovo našim expertům, eh, dám slovo nejdříve panu předsedovi Kostovi a požádám ho, aby nás seznámil s opatřeními v rámci výboru, ale také v rámci Evropské komise. A to především eh, v souvislosti souvislosti s kulturou a e, zahraničním vztahy. Já, když dovolíte, budu hovořit italsky a to také v rámci kulturní diverzity. Já vítám srdečně e, místo předsedovi panu Plenkovičovi a panu předsedovi Elmaru Brokovi za společnou iniciativu Eh, my jsme absolvovali před jistou dobou výměnu názorů a myslím, že je velice důležité, že parlament prostřednictvím našich výborů se ujímá tématu zahraničních vztahů Evropy na základě kulturních eh, hodnot, uznávání základních hodnot eh, občanské společnosti a tak podobně sou, spolupráce v oblasti kulturní a kulturní výměna se stávají základy eh, v současné obtížné době ve středozemí a v celém světě. My dnes eh, stojíme před výzvou, a to nejen jako Evropané, ale také Eh, stojíme před výzvou eh, fundamentalismu a zde právě se může uplatnit kulturní eh, diverzita v boji proti snaze potlačit demokracii terorismem. Proto zde máme kulturní dialog, kulturní diplomacie a to by vše mělo být výzdané v celé naší zahraniční politice v celém systému bychom měli posilovat kulturní dimenzi. Myslím, že je to aspekt, který eh, je čím dál tím zařetelnější. Zaznělo to i na posledním plénu ve Štrasburku v podobě eh, jednomyslného hlasování v parlamentu. nejen u nás, ale také na protějším břehu Středozemního moře dochází k útokům, které mají symbolickou hodnotu. Obracejí se proti kulturním a náboženským identitám. V podstatě se kultura stává kvazi zbraní. Náš výbor se rozhodl pokračovat tedy také na této frontě my jsme při hlasování eh, schválili pozměňovací návrh, který tyto eh, útoky považuje za zločiny proti lidskosti. V kulturním výboru jsme za minulého mandátu přijali v roce 2000 jedná zprávu o kulturní dimenzi zahraniční politiky EU. Zde zaznívá požadavek, aby tato téma, tedy kultura, se více odrážela v práci naše zahraničního servisu. A konec konců eh, jsme, to, eh, respektive to žádala i eh, paní Mogherini. My žádáme silnější kulturní spolupráci s jinými zeměmi. Dále, co se týče kulturních ukazatelů, sociální dialog, nová filozofie, nové partnerství eh, ve středozemí i také eh, s východní Evropou. Eh, tady je třeba všem ukázat, že tato dimenze zde je a musíme na tom pracovat dále, tak aby kulturní dědictví bylo známo, bylo chráněno, neboť nejde o kulturní dědictví pouze té země, v níž se nachází. Pak je zde další dimenze. Musíme být schopni posilovat kulturní, kulturu jako odvětví, včetně audiovizuálního umění, kino, kultura má také svou současnou tvář a proto potřebujeme nové kompetence, nové možnosti vyjádření, které nám pomohou eh, v vztazích k jiným zemím, třeba v podobě eh, kulturních institutů a tak dále. Tady skutečně došlo k mnohým změnám. Dnes máme také digitální umění. Jsme pro mobilitu eh, výkonných umělců, ale také pro posílenou výměnu. Jako parlament jsme také jednali o směrnici vracení kulturních statků je to stále otevřené eh, téma eh, a souvisí také eh, s povědomím a respektem k kulturním menšinám. A já myslím, že toto je něco, co bychom společně měli prosazovat během tohoto volebního období. V současné době bych chtěla připomenout iniciativu předsedy Šulce, v oblasti dialogu. Tuto iniciativu jsme podpořili, nebo je potřebná, ale eh, ono ten dialog, ten musí být eh, založen na znalostech, na poznání. My eh, tedy dnes shrnujeme ty myšlenky a také akce, které se odehrály za minulých let. My jsme podpořili toto všechno. Eh, spolu s námi také osm kulturních institucí, spolupracujeme eh, se sítí EUNIC, eh, dále 16 sousedních zemí, tak jak je uvedeno v naší zprávě. Já jsem rád, že výbor zahraniční se našeho návrhu, naší iniciativy také ujal a že podpoří náš přístup. Jde o vytváření jakéhosi nového základu s výhledem na eh, strategický horizont. Čili tolik ke stručnému úvodu do problematiky. A nyní můžeme přistoupit k představení výsledků. Tak eh, my jsme eh, předložili návrhy a, a, a eh, ráda bych nyní předala slovo mm, Eh, našim expertům, paní Štáty a eh, pan, eh, panu Gottfriedu Wagnerovi z iniciativy More Europe. Takže možná dáme přednost dámě, paní Štáty. Ten minut. Each, each, each one. Thank you. Grazie. Thank you, thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, místo předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Já jsem zde um, za, jako zástupkyně uh, More Europe, jeho členové jsou uh, také eh, členové konsorcia, kteří byli velmi aktivní v um, oblasti vnějších vztahů od zhruba tak od roku 2011. Děkuji mnohokrát za to, že jste nám poskytli příležitost hovořit o otázce kulturní diplomacie, kulturních vztahů a návaznosti na příplavné kroky Evropského parlamentu, zejména tedy výboru AFET a KULT. Kromě toho také v návaznosti na kroky dalších evropských institucí. Kulturní diplomacie a kulturní vztahy jsou eh, obrovsky důležité, ačkoliv nejsou součástí žádného strategického rámce a ačkoliv nejsou um, politicky řízeným, jsou důležité také pro jednotlivé členské státy, pro mm, kulturní činitele, pro občanskou společnost, jak z Evropy, tak také v třetích zemích, v zemích eh, evropského sousedství v zemích strategických partnerů. Dnes bychom vám rádi odprezentovali hlavní zjištění dvouletého výzkumu a konzultací. Na počátek bych ale ráda řekla něco ke kontextu celých těchto přípravných kroků. Jak už zaznělo, Eh, usnesení Evropského parlamentu o kulturních, o kulturním rozměru vnějších vztahů EU. Eh, Tento, tato zpráva byla předložena výborem KULT. Co tomuto usnesení eh, předcházelo? Ráda bych tomu něco řekla, abyste si udělali ucelený obrázek o celkovém politickém kontextu Máme článek 167 odstavec 3, který vyžaduje, aby Unie i členské státy podporovaly eh, kulturní aspekty v mezinárodních vztazích. Evropská unie je také stranou jako celek eh, významné úmluvy, což je eh, úmluva UNESCO z roku 2005 o kulturní diverzitě. Tím se Evropa zavázala tomu, aby kulturní diverzita se stala součástí vnějších vztahů. Eh, důležitá je taky Evropská agenda pro kulturu, která podporuje význam kultury ve vnějších stazích EU. Eh, upozorňuji také na závěry rady během eh, eh, francouzského slovenského předsednictví, potom máme zprávu Šrak v Evropském parlamentu a také usnesení Evropského parlamentu, které potom na to navázalo, navázaly další kroky, které hned zmíním. Od roku 2011 do roku 2014 několik evropských předsednictví zorganizovalo zasedání vysokých představitelů, ministrů kultury, ministrů zahraničních věcí. A takto vzniklo nové fórum, na němž se hovoří o kultuře v souvislosti s vnějšími vztahy a také s, se strategickým přístupem. Evropská komise DG ERC svolala expertní skupinu, která měla vyvinout strategický eh, přístup eh, s použitím Číny jako testovacího případu. Mm, to vycházelo z jakéhosi koncensu, že je potřeba eh, ještě vystupňovat společné činnosti v oblasti kultury ve všech členských státech. Takže v tomto rámci v roce 2013 rada zdůraznila, že existují očekávání pro konkrétní kroky eh, v, právě ve vztahu EU-Čína a v jejich kulturních vztazích. Mm, proběhly, proběhla několik kroků, například mapování Eh, takzvané eh, kulturní krajiny mezi EU a Čínou. Tady jde tedy o mm, příležitosti, výzvy, nové myšlenky, eh, které by se vztahovaly k kulturní spolupráci mezi EU a Čínou. To by potom bylo také k dispozici pro Evropskou službu pro vnější činnost. Nezapomínáme také nad práci odvedenou službami pro integraci kultury eh, v rámci mm, instrument, nástroje partnerství a eh, nástroje pro stabilitu a mír. V roce 2014 eh, Evropská služba pro vnější činnost zorganizovala seminář o kultuře v konfliktních oblastech. Tam využili Ukrajinu jako jako e, případovou studii, e, takže tam si klademe otázku, co se stane, když se podíváme na tyto věci úhlem pohledu kultury, vyjevily se nové poznatky, které, některé z nich už se právě používají v rámci toho, té umluvy pro stabilitu a mír. Evropský parlament také odhlasoval rozpočet pro ty přípravné kroky. Eh, už se to implementovalo DGR v Evropské komisi. Eh, spolupracuje na tom také například Goethe Institut, eh, Evropský bozár, to znamená ehm, Eh, galerie v Bruselu a také další instituce, eh, které eh, jako například British Council, Dánský kulturní institut, mm, nebo například Stuttgartské kulturní centrum. Využíváme také práci mezinárodních odborníků na poli kultury. Tady v tom semináři také šlo o posílení role kultury v, mezi, v mezinárodních vztazích eh, vycházejících z EU. Také do toho vstoupilo 16 zemí z evropského sousedství, 10 strategických partnerů EU. Došlo také k mapování konzultačnímu procesu, z čehož vzniklo asi 26 eh, individuálních zpráv z individuálních zemí. Mm, eh, celé ty přípravné kroky poukázaly na to, že existuje velký potenciál v, pro kulturu v evropských vnějších vztazích a potvrdilo se, že řada lidí na celém světě mají velký zájem na tom, aby se eh, podíleli s Evropou na kulturních aktivitách. Předtím, než dám slovo Gottfriedu Wagnerovi, zmíním dvě doporučení, která považujeme za obrovsky důležitá. Za prvé, kulturní vztahy by se neměly omezovat na prezentaci evropských kultur eh, na venek. Naopak, mm, mělo by docházet k diverzitě, také co se týče v oblasti zprávy řízení, vztahů mezi lidmi, spolupráce. A za druhé existuje potřeba vyvážet vládní zodpovědnost s autonomním praktikováním umění. Tolik tedy z mé strany a děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji také i já za pozvání. Je to obrovsky důležité, že máme tuto příležitost eh, diskutovat s vámi, s zástupci obou výborů. Já jsem se právě vrátil z Tuniska a nemohu říci, jak obrovský šok byl, když jsem poprvé uslyšel o těch útocích, které, kterým právě tam došlo. To nejde jenom eh, útoky na samotné lidi, ale i na hodnoty a kulturu a demokracii eh, to je opravdu nalíhavá chvíle a já proto nechci pouze do, e, opakovat ta hlavní doporučení, dostanete ten samotný dokument, ale já bych chtěl ještě e, přistoupit o krok dál a navrhnu tady nějaké věci k diskusi. Outcome of... Jednak e, ten první výstup byly e, jasné doklady, máme jasné doklady o tom, že existuje obrovský potenciál pro kulturu jako součást externích vztahů Evropské unie. Kromě čistě toho brandingu, eh, budování imidže jednotlivých států. Existuje navíc překvapivá poptávka, jak uvnitř Unie, tak i v členských státech, které pochopili, že je to skutečně něco velice zajímavého, kulturní eh, vztahy Kromě toho existuje také, když hovoříme o kulturní diplomaci, tak je to nová koncepce, která je založená na naslouchání, na vzájemnosti, eh, respektu. Je to skutečně spolupráce a spoluutváření. Nezapomínejme, že také fungujeme v, eh, v prostředí konkurence, ať už více či méně dobré konkurence. A i na tomto poli musí eh, Evropská unie sjednotit své síly. A v rámci těch eh, interview se zdůrazňovalo, že to bude eh, situace výhodná pro obojí, to znamená jak pro členské státy, tak pro třetí země. Není to jeden proti druhému, je to opravdu vzájemné obohacování se a nesmíme zapomenout občanskou společnost, která eh, zdůrazňuje nezbytnost eh, určitých eh, nadnárodních komponentů v našich vztazích. Je to také celkově vítězství pro všechny z hlediska implementace, protože my hovoříme o zjednocování zdrojů v této éře je určitá vůle eh, združovat zdroje a to je přesně to, co potřebujeme. Klíčovým eh, slovem, že hovoříme o budoucích eh, volbách, je komplementarita. To znamená, jakým způsobem jsme schopni se vzájemně doplňovat. Je tu velká potřeba dalších kroků. Jsou to kroky strategické, potřebujeme nový jasný postup z hlediska jak vytváření rámců, tak i akce. Čili eh, nyní se čeká na konkrétní kroky, hodně už bylo dosaženo. Já chci zmínit několik velmi zajímavých aktivit. Většina lidí nemá ten celkový přehled. Například v Kijevě eh, je tedy eh, bod eh, s programem pro budování kapacity. Velice zajímavé decentralizovaný program v Tunisku, který řídí tamní delegace a partneři. Dále tréninkový systém mezi s Azerbajdžánem a to za účelem reformy kulturní politiky této země, která, která prochází transformací. Dále výzkum k horizontu 20 a 2020 ohledně vědecké diplomacie. Ta je důležitá z hlediska spolupráce i z hlediska konkurence, i z hlediska posílení naší konkurenceschopnosti. A v DG DEVKO je teď i opět nový, eh, nový náboj eh, směřující právě tímto směrem. Máme tu nástroje zahraniční politiky, nástroje, které přispívají k míru a stability a které budou eh, operativní od roku 2016, které skýtají určité možnosti. Dále studie proveditelnosti o festivalech třetích zemích, sítě mladých podnikatelů, což umožnil kulturní výbor Evropského parlamentu, za to vám děkujeme. Dále křižovatka pro kulturu, kterou implementuje UNIC, síť národních kulturních institucí. A mám za to, že by mohly existovat také nové způsoby posílení servisní kapacity institucí, a to jak SVČ, tak eh, DG pro vzdělávání a kulturu a dalších. Na nástroje eh, politiky a školení jsou dalším, eh, další slibnou oblastí. Uskuteční se fórum, kde se zúčastní 800 kulturních operátorů celého světa a doufáme, že se zúčastní tohoto fora i paní Mogherini. Nevím, k čemu to povede, před několika lety jsme tu měli to sdělení, které stanovovalo agendu pro kulturu. Možná to je způsob. Potřebujeme strategický rámec, který je e, skutečně solidní na solidním základě. Kde jsou potřeba další kroky? Chci zmínit pět e, klíčových oblastí, aniž bychom teď zabírali, zabíhali do podrobností. V první řadě potřebujeme hmatatelné eh, kroky v oblasti konfliktu a kultury, to znamená, jak řešit konflikty v našem sousedství, ať už východním či jižním, tak eh, obecně v třetích zemích. Za druhé ekonomický komponent, komponent kreativity, budování kapacit, které souvisí s touto otázkou, včetně řízení a školení. A další věc, která mi je velice blízká, měli bychom se připravit i na některé obtížné situace. Dále dohoda o e, e, jaderných otázkách, myslím, že ta se vyřeší. Kdybychom měli e, určitou evropskou laboratoř předtím, než vznikne ta kapacita investovat. Já myslím, že mladí Iránci Eh, skutečně čekají na to, až tam jejich protěžky budou moci přijít a budou moci spolupracovat. Za čtvrté, občanská společnost. Kultura je privilegovaným způsobem podporovat eh, občanské aktéry změny na základě kontaktů mezi eh, lidmi. Ale abychom dosáhli pokroku v těchto hlavních oblastech, potřebujeme určité doklady, že je to proveditelné prostřednictvím združování zdrojů. Kulturní instituty čekají na možnost spolupracovat, aniž by se doplňovala nová vrstva zprávy a byrokracie. Čili združovat zdroje, posilovat komplementaritu a e, zlepšovat e, Eh, řízení a vedení v těchto nových projektech. Potřebujeme nové formule ohledně toho, jak malé skupiny zemí a občanské společnosti mohou eh, v tomto smyslu spolupracovat. Potřebujeme také nové metody združování a hledání nových zdrojů, kombinace zdrojů, mm, spolupráce soukromého veřejného sektoru. Existuje značný zájem evropských eh, firm které chápou význam kulturní spolupráce, mohly by být připraveny, pokud bude existovat solidní iniciativa ze strany Evropy, tak by mohly opravdu podpořit takové iniciativy. A za třetí, eh, viditelnost Evropské unie a Evropě, Evropy vyžaduje nové inovativní a inteligentní způsoby využití eh, kultury Co by tyto dva výbory mohly udělat nad rámec toho, co již eh, se chystá v rámci DEFCO a eh, SVČ? Ten hlavní apel od um, nevládních organizací a dalších je následující. Prosím, pomožte institucím, dosáhnout a správně nastavit strategický rámec. A pokud bude tento rámec nastaven správně, bude vyvážený. Pokud budou správně nastavené nástroje, což nebudu, nemohu rozhodovat já, ale zejména kulturní výbor eh, Evropského parlamentu sehrál klíčovou roli při pomoci komisy, takže pomozte prosím formulovat demokratickým způsobem tento rámec v této citlivé oblasti. A za druhé tím se dostávám ke, k tomu hlavnímu praktických kroků. Potřebujeme samozřejmě dlouhodobé iniciativy, ale potřebujeme i rychlé krátkodobé kroky a možnosti jejich financování. Proč nevytvořit nějaký eh, intervenční fond, který by pomohl lidem přímo v terénu, kteří eh, prodávají, odvádí skvělou eh, práci, třeba virtuální muzeum Mosulu, které se snaží zachovat to kulturní dědictví, které je nyní ničeno, nebo sjednocení ruských a ukrajinských kulturních operátorů v Kijevě. Mnoho dalších příkladů. Čili chybí prostředky které by umožnily těmto projektům posunout se vpřed a fungovat. Dlouhodobý vývoj, ano, jistě, ale prosím, umožněte také krátkodobé prostředky k rychlému nasazení, které by eh, byly využitelné takovýmto konsorciem. Děkuji vám za pozornost. Vielen Dank, Herr Wagner. Děkuji vám, eh, panu, pane Wagnere, a teď můžeme zahájit debatu. Pan Milan Mon. Tak já eh, jsem velice rád, že se uskutečňuje tato debata. Já si velice eh, dobře pamatuju na paní Kostu a Eh, pana eh, Broka, jak eh, se zasazovali o to, aby se toto zasedání mohlo konat. Musím říci, že kulturní výbor dlouhodobě podporuje výměnu, kulturní výměnu mezi různými zeměmi, čili to je součástí toho, čeho se, čemu se říká soft power a to je třeba si jasně uvědomit. Eh, kultura je velice důležitá. Eh, pan Wagner a také paní Kosta to právě eh, řekli také v souvislosti s Tunisem. My se opravdu musíme snažit o to, abychom připomínali společné kořeny našich kultur. Eh, pokud eh, tady někdo zase bude chtít vyhlasovat nějaký střed kultur, prostě my chceme být v těchto eh, zemích přítomni, chceme vést dialog, uchovávat diverzitu, čili to, já myslím, znamená hodně. My Máme za sebou mnoho etap přátelství, které jsme eh, prožili. A eh, tady nejde jenom o to, abychom eh, kulturní záležitosti vnímali jenom jako cosi historického. Myslím, že je nezbytné, abychom si uvědomovali, a abychom prosazovali také kulturní přítomnost Evropy. To samozřejmě také vede k, různě, vede ke kulturní eh, opozici, ale my si přejeme také kulturu tolerance. Eh, děkuji panu eh, Monovi a nyní pan Lic. Děkuji, děkuji paní Kostě za to, jak se tady stará o zkusy našich obou výborů. Já tedy jsem měl štěstí v tom, že jsem předtím, než jsem získal mandát do parlamentu, zasedal také v Goethe institutu a byl jsem také přítomen v tomto rámci v Jižní Africe. Je to iniciativa, Eh, kterou jsme eh, tady iniciovali, poněvadž eh, byl tady v parlamentu zájem. Vytvořila se skupina, která se tedy týkala kulturní turistiky, také tématu Jakubská cesta a tak dále. Čili tady se otevřela možnost eh, mezi náboženského rozhovoru, eh, také i v souvislosti s papežskou solicí. Já eh, pocházím ze země, kde právě tady toto kulturní téma je kulturní dědictví je hodně diskutováno také podpora národních jazyků, národní kultur v Evropě, to také je, eh, to má své kořeny v reformaci, v překladech Bible a tak dále. Ale, eh, jak říkám, toto byla iniciativa eh, poslanců, mnozí z nichž tady už nezasedají, ale podařilo se nám je aktivovat. Máme prostě velkou skupinu která se e, sešla a kde se právě tyto otázky řeší. Další téma, které e, se e, jak si vzniklo v, v kulturním výboru, je kulturní, Evropský kulturní rok jako tematický rok v budoucnosti. My eh, tedy nabízíme toto téma eh, s cílem interně posílit evropskou identitu, eh, včetně tedy identity Dafenek vůči sousedům. Děkuji. Děkuji a nyní bych prosil, aby se všichni kolegové, všichni kolegové omezili na dvě minuty, poněvadž v 18.30 nás opustí tlumočníci. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji, říká pan Diakonu. Musím přiznat, že jsem nesmírně potěšen tím, že tu dnes jsme a že se bavíme na toto téma. Já vám řeknu proč. Protože v 60. a 70. letech, v 70. letech e, probíhal v Americe e, tedy e, se, e, turné divadelní, z Rumunska, které skončilo na ambasádě mé země ve Spojených státech, ve Washingtonu. A ti pracovníci té eh, ambasády pak přišli za námi, za herci. A řekli, vy si nedovedete představit, jak eh, významní lidé nyní přešli přes náš práh, kteří nikdy dříve nezavítali na naší eh, ambasádu a nyní přešli náš práh. A v ten okamžik jsem pochopil, že ta koncepce kulturní diplomacie má obrovský vliv a obrovský význam. A já jsem od té doby pak eh, vždy žádal, aby tento koncept existoval, aby se prosazoval a praktikoval. Od té doby jsem měl významné posty v kulturní administrativě naší země. Ale dokonce ani dnes tento koncept ale se nepromítl plně do reality. Sice existují velmi dobré kulturní instituce, které odvá, odvádí důležitou práci, ale stále ještě nevznikl do plné míře tento koncept. A já jsem rád, že se o něm dnes bavím a to mi dává naději, že eh, možná něco z té iniciativy toho, co eh, vzniká tady v parlamentu, eh, Nakonec naše země akceptují, že kulturní diplomacie je základním nástrojem. To byl i základní nástroj uh, římského impéria, stejně tak eh, je to pro Evropy. Protože eh, Řím nepoužíval jenom armádu, ale používal poté kulturu. Děkuji. Adesso do la parola a signora Truppel. Nyní paní Truppel, prosím. Thank you very much. I would like to... Děkuji, děkuji mnohokrát. Já trochu lituji toho, že tady není více kolegů, protože bych byla ráda, kdyby se více lidí zapojilo ehm, jak z výboru Kult, tak z výboru AFET. Ale je to tak, jak to je, takže budu pokračovat tím, že poděkuji hostům za jejich e, příspěvky. Ještě bych řekla, že existují jen samé dobré důvody pro to, abychom zapojili kulturu do evropské vnější politiky, protože je, eh, je, existuje jakási naléhavá potřeba dialogu i ve vztahu k konfliktním eh, regionům. Tady nejde o nějakou diplomaci se zhora dolů. Naopak jde o zapojení kulturních institucí, nevládních organizací, občanské společnosti a kulturních projektů v Evropské unii i ve třetích zemích. Já si myslím, že právě tento přístup přináší přidanou hodnotu, protože umožňuje obrátit se přímo na lidi, eh, ke kterým bychom mm, jinak promluvat nemohli. A právě proto eh, máme zájem na tom, abychom investovali do takového to dialogu. Na závěr vašeho projevu, pane Wagnere, vy jste říkal jednu věc, kterou bych ráda podpořila, a sice, že existuje potřeba pro ten um, fond pro uh, rychlou um, intervenci v oblasti kultury. To znamená, potřebujeme mít rychle možnost nějakých dialogů, nějakých kroků, nějakých možností, zejména pro mladé lidi. Něco, co vychází samozřejmě z právního státu, ale něco, co také jim, těm mladým lidem ukazuje možnosti, které se pojí s tím, že jsou součástí nějakého společného kulturního projektu. A právě proto si myslím, že AFET by na tohle to neměl zapomínat. V téhle oblasti určitě v následujících měsících můžeme dělat více. Nyní kolega Kastalgo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Eh, dnešním hostům, řečníkům. Tohle téma je zajímavé a přichází ve správnou chvíli. Jde tady o otázku vnějších eh, vztahů ve spojení s kulturou. Na to se často zapomíná, ale přitom by to mělo být úplně samozřejmé, protože právě kultura je nejlepším velvyslancem, řekněme, těch hodnot, které zastáváme. Nyní procházíme těžkým obdobím, zejména co se týče boje s fundamentalismem a terorismem. Je tady určitý střed kultur, Už tady někdo připomněl ten útok na muzeum v Tunisku. Já jsem tam byl nedávno sám jako návštěvník. A to je přece strašné, když dojde k útoku, k teroristickému útoku na kulturní cíle. No, musíme tedy zajistit, že dojde k tomuto propojení politiky a kultury. Je opravdu důležité, to, co jste říkali, že potřebujeme mít kulturní programy, rychlé intervence, musíme rychle zareagovat, eh, například i právě v Tunisku. Určitě by bylo dobré mít třeba mm, virtuální muzeum v Mosulu. A určitě e, napojením e, kultury na další typy diplomacie zvýšíme svoji důvěryhodnost. Určitě bychom také měli postupovat společně jako Unie. Je to určitě lepší, než když se snažíme něco dělat jednotlivě, jako jednotlivé členské státy. Děkuji. Nyní pan Petr. Děkuji, pane předsedo. Já jsem potěšen dnešní debatou. Také bych rád pogratuloval a poděkoval eh, řečníkům eh, za jejich doporučení. Já s nimi souhlasím v tom, že tady opravdu můžeme využít obrovský potenciál. evropská politika, řekněme, má taky svoji kulturní identitu. A právě prostřednictvím kultury někdy možná dosáhneme nejlepšího pochopení ostatních. My jsme se o něco podobného snažili právě rozšiřováním Evropské unie, ale zatím se nám to úplně nepodařilo, takže určitě můžeme udělat více v oblasti kultury a čím více výměny v oblasti kultury budeme mít, tím jednotnější bude i EU. S kolegy jsem nedávno navštívil s parlamentní delegací Indii. A vš- Všichni s nimi jsme se setkali, nám zdůraznili, že musíme dělat více v oblasti právě kultury. A ještě poslední věc, Evropský parlament eh, eh, se rozhodl zorganizovat filmový festival. Já na vlastní oči jsem zažil, jak důležité to bylo pro naše občany, filmové producenty, ale i pro nás samotné. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní dávám slovo paní Ward. Is that on? Yeah. <laughs> Sorry. Um, this is perhaps... Já myslím, že to je ten nejzajímavější debata zde v parlamentu. A protože eh, my vidíme, že eh, naše programy získávají eh, politický rozměr. Já jako umělkyně jsem se zabývala kulturními programy a snažila jsem se různé kulturní aktéry, manažery, umělce spojit přes hranice, budovat kapacitu zejména v Eh, těch nestabilních státech. A hlavně tady jde o to, že to, tady se scházejí lidé, spolupracují bok po boku. A to je strašně důležitá věc. Já jsem byla eh, součástí platformy eh, Přátelé kulturní Evropy a také jsem navštívila Severní Irsko, kde umění bylo velmi významným nástrojem budování míru. A nedá se dostatečně zdůraznit, jak důležitá je kultura eh, v situacích, kdy, vypadá, kdy to vypadá, že eh, prostě se nedá dělat vůbec nic, ale umění i v takových situacích je schopno vybudovat mosty. A de facto posílit tu lidskou stránku, lidskost a e, budovat nové státy, nové iniciativy, kde lidé e, žijí bok po boku. Loni v srpnu jsem navštívila projekt mladých lidí, kde byli mladí Ukrajinci, mladí Rusové, mladí Ukrajinci a mladí spolupracovali a bavili se spolu využívali, stavěli na eh, kulturním dědictví. Toto je prostě důležité pro budoucnost. Ano, děkuji paní Vod. A teď eh, Eduard Kukan. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych tedy rád Eh, vyjádřil eh, uspokojení nad tím, že tento výbor je eh, v tom této sestavě. Chtěl bych říci pár poznámek ze, z pozice zpravodaje pro přeskum evropské politiky sousedství. Evropa má velký potenciál pro to, aby mohla dále rozvíjet kulturní diplomacii, zejména vůči zemím, které jsou nám zeměpisně blízko. Kulturní diplomacie je důležitou součástí eh, eh, naší eh, snahy o upevňování vztahu se sousedy a také ta viditelnost kulturní dimenze v našich zahraničních vztazích eh, by mohla být posílena, pokud bychom měli tedy eh, dialog o kulturních záležitostech posunutý na vyšší úroveň. Myslím, že kulturní dialog eh, má pozitivní výsledky v, situaci, v situacích, kdy se jedná o řešení konfliktů a budování či posilování míru. My jsme měli tuto zkušenost eh, v případě mnohých zemí eh, západního Balkánu a proč to nevyužít také jinde v sousedství. Kulturní výměna, ta je tady doporučována a já se k tomu připojím, poněvadž myslím si, že mezilidské vztahy, tedy kontakty mezi lidmi, jsou eh, velmi důležitým prvkem této kulturní spolupráce. A ještě poslední eh, tři body. Já bych byl, eh, já tedy eh, určitě zapracuji některé myšlenky z toho do toho přeskumu o mezinárodní, tedy o naší sobotici sousedství, na kterém pracuji. Děkuji. Velmi stručně, já bych se také chtěla připojit se svými zkušenostmi. Před tímto parlamentem jsem se zabývala výzkumem maďarsko-ukrajinských kulturních vztahů. A možná, že bych tady mohla přispět několika závěry z této studie. Myslím, že je velmi důležité to, abychom měli společnou evropskou strategii, kde bude součástí také nástroj zvaný kulturní diplomacie. Mezilidské kontakty jsou všem také velice důležité a měli bychom vycházet z toho, že země eh, se nějakým způsobem reprezentují na venek a to znamená, že mm, proto by mohli využít také kulturních institucí maďarské kulturní instituce eh, byly rozmístěny v různých členských, v různých eh, evropských zemích eh, už konce minulého století a to by se dalo využít jako model. Jsou ovšem důležité také další iniciativy, iniciativy kulturní scény, možná i i vědci by mohli se opírat o kulturu a takto přispívat. Také je, eh, by bylo zajímavé eh, porovnávat pohledy na dějiny, třeba také prostřednictvím eh, školní učebnic. Děkuji, Andreo. Pan Maragal. Mm, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za tuto příležitost, že můžeme debatovat o kulturním dědictví. To eh, je skutečně, kultura je skutečně eh, eh, důležitou součástí zahraničních vztahů. Eh, možná bychom se na to mohli podívat také eh, z jiné stránky. Já nevím, eh, já mám takový pocit, že my se na všechno díváme právě brýlemi naší kultury, našeho systému. A já nevím, možná já bych řekl toto. Já jsem byl nedávno v Istanbulu, v Ankaře Eh, eh, a věnovali jsme se tam tedy eh, potížem, potížemi toho partnerského přístupového procesu Turecka. Ale my jsme k tomu prostě přistupovali takovým způsobem, takovým povýšeným, jako bychom my udělovali lekce Turkům, jak všechno mají dělat. Ano, my sice musíme Eh, bránit demokracii a základní práva, ale přitom bychom měli také více eh, dbát, více respektovat eh, kulturu partnerů. Čili možná, že bychom se mohli zabývat otázkou, jak tedy budovat něco, co bude co bude záloženo na vzájemném respektu a bylo by to základem něčeho víc, co bychom potom budovali spolu. A to konec konců by mohlo platit i uvnitř Evropy. Máme tady vztahy sever-jih, vztah mezi středem Evropy a na druhé straně východem nebo jihem. Čili a e, zase je tady takový nějaký Eh, pocit eh, nerovnosti. Ano, já eh, jsem, jsem rád, že se chceme tady pozitivně zabývat vztahy s těmi dalšími zeměmi. Yes, thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám. Chci jenom říci, že my za SVČ jsme velmi aktivní v tomto prvku kulturní demokracie. Ehm, jsou tu dva kolegové, kteří byli nedávno jmenováni. A my se zabýváme samozřejmě implementací přípravných eh, kroků, přípravných akcí. Rozvíjíme aktivity, třeba už byly některé zmíněny na Ukrajině a také v rámci partnerských nástrojů. Ale e, musíme samozřejmě naše aktivity dostat do, e, do e, obecného povědomí, do mainstreamu. Jsem si jist, že v nadcházejících týdnech a měsících pokročíme dál. Jaký by měl být hlavní princip? Za prvé, musíme přejít od čistě kulturní diplomacie k zahrnutí dalších aktérů. To znamená aktivity zahrnující vztahy mezi eh, lidmi, eh, čili to je ten druhý prvek, jak řešíme roli států uvnitř Evropské unie i vně. A jak by se měly angažovat tyto státy ve vnějších vztazích a kulturní diplomacii. A pak je tu ještě další prvek, a to jsou eh, kroky některých nových eh, aktérů, třeba soukromého sektoru, s tím, že samozřejmě kultura je velmi široký prvek. A ještě závěrem, jak řešit kulturu a eh, křehkost. To je eh, evidentní ve světlé události v Tunisku. Potřebujeme skutečně i zřejmě nějaké nějaké kapacity rychlé reakce. Možná bychom mohli dát slovo zástupkyně DG Kult. Prosím, můžete říct ještě několik slov. Děkuji. Jenom velmi rychle chci říci, že se těšíme této diskuzi, jsme rádi a Velmi dobře spolupracujeme s kolegy v SVČ i v příslušných eh, generálních ředitelstvích. Již se snažíme implementovat některá doporučení přípravných eh, akcí, ale myslím, že budeme muset jít ještě trošku dál, abychom dospěli ke strategickému rámci, který zmínil pan Wagner a eh, který připomněli mý kolegové. Nyní paní Uštaty, která by se nemohla vyjádřit k tomu, co řekli poslanci, a pak pan Wagner. Thank you, thank you very much. Thank you for... Děkuji, děkuji vám za vaše připomínky, za váš zájem. Nebudu tedy se teď vyjadřovat k vašim vlastním komentářům, ale spíš položím určitou otázku. Zdá se, že je jasný zájem o e, návrhy pana Wagnera, jak se k tomu mechanismu jakési a kapacity rychlé, rychlého kulturního nasazení. Jaké, jaké by mohly být další kroky tohoto návrhu? Všichni s napětím, s napět, napětí očekáváme, jaké budou další kroky. Evropské instituty, instituce přijímají některé další kroky. Evropský parlament také a je na místě, abychom přistoupili ke konkrétním opatřením, tak aby se eh, promítli do konkrétních rámců v budoucnosti. Takže to je otázka. Pane Wagner? Děkuji, že jste mi popřáli sluchu mnohé z toho, co instituce již dosáhly, DEFCO, SVČ i Evropský parlament, je samozřejmě významné. Nezapomínejme na to, že Čína chce mít do konce tohoto století několik tisíc eh, kon, těch konfuciových eh, institutů po světě, čili to je velká, velká výzva. To potrhuje význam dlouhodobější strategie strategie odvážné, ambiciozní. Já jsem potěšen eh, tou pozitivní reakcí z vaší strany, že potřebujeme nějaké rychlé nástroje, které je možné eh, akt rychle a eh, flexibilně implementovat. Protože kultura je samozřejmě o lidských bytostech a ty očekávají rychlou reakci. Zvláště, když hovoříte s mladými lidmi, a já už jsem dost starý na to, abych to mohl říci, jejich zájem o Evropskou unii je úzce spjat s pozitivní rolí Evropské unie v, globálních, eh, v globální oblasti. A kultura je právě jedna z těch, z těch jedna z oblastí, které si přejí takovou iniciativu. Děkuji vám to, za tuto obrovskou příležitost. Děkuji, pane Wagner. Já jsem eh, rovněž potěšen, že jsme byli svědky tak nadšené debaty a všichni poslanci, kteří tu ještě zůstali, jistě mají velký zájem na této spolupráci. Eh, v kult, výbor pro kulturu a vzdělávání, příslušné eh, služby eh, komise a Evropské unie. Evropa není jen ekonomický, ale i kulturní projekt, multikulturní projekt. Používání kultury je jeden z nástrojů pro budování míru a zlepšování porozumění v této krizi kterou jsme nyní obklopeni. Takže nyní, když jsme vyslechli všechny tyto důležité myšlenky a na základě našich e, eh, sdělených hodnot, chci požádat paní Kosta, jestli by mohla uzavřít toto slyšení. Jo. Děkuji, eh, pane místopředsedo Plenkoviči. Já si myslím, že toto je první důležitý krok. Na cestě k vytvoření agendy, kterou společně budeme podporovat. A tady nejde o malé věci, tady jde o podporu míru, o boj s konflikty my říkáme, že kultura je stále strategičtější. Je to strategický nástroj. Řada kolegů se také řekla, že v mezinárodním dialogu nesmíme zapomínat na diverzitu. Letos je tomu 10 let od eh, eh, úmluvy OSN o kulturním dědictví a my budeme mít slyšení, zorganizujeme slyšení, které se bude věnovat právě kulturní diverzitě a podpoře mezikulturního dialogu. Eh, předpokládáme, že také zorganizujeme slyšení o tom, jak zabránit radikalizaci v rámci kultur pokud eh, mezi výbory AFET a KULT budeme spolupracovat, věřím tomu, že můžeme také ovlivnit stávající strategii komise. Eh, vysoká představitelka pro vnější vztahy paní Mogherini je velmi otevřená eh, tomuto přístupu. Máme také poradce, kteří se tomu věnují a myslím si, že by určitě bylo dobré, kdybychom pokračovali v těchto diskusích, jak na našem výboru, tak na vašem výboru, tak u příležitosti předložení společné zprávy. V roce 2011 už jsme takto společně spolupracovali na kulturním aspektu, na jednom kulturním aspektu, ale myslím si, že tento nový přístup by mohl být ještě silnější. Připravujeme také zprávu o kulturním dědictví, to je tady eh, další takové velké téma. Budeme také pracovat na těch pěti oblastech, o kterých jste hovořil vy, pane Wagnere. Nezapomeneme ani na ten fond pro rychlou reakci. Možná by stálo za to mm, podívat se také na návrhy eh, kolegů z AFETu, kteří právě o tomto fondu hovořili. Slyšeli jsme také zajímavé připomínky o Balkánu a další, takže mm, myslím si, že určitě potřebujeme okamžitou strategii pro země v oblasti Středomoří. Existuje zájem o takovýto typ spolupráce. Tady už nejde jenom o kulturní dědictví, ale celkově o kreativitu a další typy spolupráce. Takže tady jde o nové nastavení ehm, kulturní spolupráce mezi Evropou a Afrikou, ehm, také Středním východem Další důležitá věc, o které jsme hovořili, je, že je potřeba eh, být aktivní v oblasti prevence konfliktů. Máme celou řadu eh, takzvaných měkkých dovedností, které bychom mohli využít. EU umožňuje využívat eh, reciproční přístup Potřebujeme ale také zapojit občanskou společnost. Máme program, který se jmenuje Europe Creative. Byl o něj projeven velký zájem nejen v Evropě, ale i ze sousedních zemí. Tyhle programy často fungují velmi dobře, také co se týče podpory mobility, otevírání nových obzorů, příležitostí. V budoucnu bez pochyby se zaměříme na celou řadu dalších iniciativ v oblasti kulturního dědictví, restaurace, restaurování a také v oblasti vytváření sítí mezi jednotlivci. budu eh, pracovat spolu s koordinátory ve, výrobu, ve výboru KULT na eh, předkládání této zprávy. Doufám, že i od vás se mi dostane podpory a že předložíme společnou zprávu, která bude úspěšná. Ještě jednou mnohokrát děkuji všem, kteří tady hovořili, kteří eh, přednesli nějaké návrhy. Děkuji vám za zájem o společnou strategii. Já vám také mnohokrát děkuji. Děkuji vám všem za to, že jste s námi zůstali až do 18.45. Děkuji také tlumočníkům. Eh, schůze končí a sejdeme se zde na AFETu příští týden v pondělí odpoledne.